A nyní velmi rychle eh, přejdeme nejprve ke, eh, budeme mít krátké prezentace homofobie a diskriminace na základě sexuální orientace a genderové identity. Žádám zpravodajku, aby se ujala slova. Děkuji. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, neočekávala jsem se ehm, tolik ehm, zpráv ve své mailové stránce. Bylo jich více než 40 tisíc, eh, kteří říkali ne zprávě Luňáček. Také se hekeři vlamali do mé stránky webové. Nevím, kdo to byl. Ehm, možná to bylo náhodné, nebo eh, také ne. Ehm, taková rezistence vůči zprávě, která se věnuje právu lidí milovat a žít bez strachu. To je něco, co jsem naprosto neočekávala a právě proto bych na úvod svého vysvětlení a představení zprávy začala oslovením těch z vás, kteří cítí takový odpor k mé zprávě. Chci vám položit otázku. Přáli byste si, aby vaše dcera nebo syn, bratr nebo sestra žili ve strachu, když se mají projít se svou milovanou osobou po ulici, chcete, aby se báli v kanceláři říct spolupracovníkům, s kým šli včera večer do kina? Přáli byste si, aby vaši přátelé měli strach vám říci, že se eh, kamarád zamiloval do muže nebo kamarádka do ženy? Myslím, že ne. Pravděpodobně byste řekli těmto přátelům, promluvme si, proč se bojíte? A přesně tomu se daná zpráva věnuje zajistit, aby lesby a gejové, bisexuálové a transgenderoví lidé mohli žít ve svobodě od strachu bez diskriminace, přijímáni a respektováni v soukromém životě i veřejném životě jako občané Evropské unie. Nejde o žádná zvláštní práva, jak o tom e, píší někteří autoři těch e-mailů. Tak tomu není žádná zvláštní práva, ani výsady si nepřejí rozhodně ne. Tato zpráva po ničem takovém nevolá. A chci tady vyzvat kohokoliv eh, k tomu, aby mi zmínil jedno jediné právo, které ve své zprávě uvádím, které by bylo pro tyto lidi výsadou, privilegiem. Jediné právo, které eh, ostatní diskriminované skupiny eh, by využít nemohly, ať už to romové nebo postižení, právo vzdělávat se, právo nebýt považováni za psychiatricky nemocné, právo nebýt na základě orientace orientace nebo na základě toho, s kým žijí, být propuštěn z práce. Tak to by tomu být nemělo. Evropská unie má strategie pro boj proti diskriminace, pro um, romskou komunitu, eh, proti diskriminaci lidí s postižením. Evropský parlament již desetkrát položil dotaz komisi, aby představila eh, eh, takovou cestovní mapu proti diskriminaci um, osob tohoto. Um, této orientace LGBT a e, právě agentura pro ochranu základních práv EU ve zprávě ukázala, že 93 tisíc lidí, kteří odpovídali v průzkumu, tak z nich 60 se obává svou orientaci ukázat na veřejnosti tím, že jde za ruku s osobou stejnou pohlaví. Jeden ze čtyř se setkal za posledních pět let přímo s násilím. Toto je homofobie, vážení kolegové kolegové, a nesmíme to tolerovat v Evropě. Řada z nás, lesby, gejové, transgenderoví lidé, bisexuálové, žili a žijí příliš dlouho ve strachu a moje zpráva říká, že je třeba jednat. A nejde o to, že bychom říkali členským státům, aby eh, zacházeli nad rámec svých kompetencí. Ne, my se v odstavci 5 vyjadřujeme celá jasně. Tato komplexní politika musí využít kompetencí EU, agentur a členských stát a musíme jednat. Tato zpráva apeluje na komisi tuto, ale i na další komisi a právě v předvolební kampani je ještě důležitější, abychom společně bojovali v boji proti strachu, abychom zajistili, aby lidé, kteří se v důsledku své sexuální orientace setkají s útoky, s obtěžováním, aby mohli se obrátit na policii a aby tato policie v obtěžování nepokračovala a naopak porozuměla jejich problémům a abychom zajistili, aby ve školách Ehm, byla sdílena nejlepší praxe v tom, že se bude hovořit o tom, že lidé odlišné sexuální orientace existují a neměli by být diskriminováni. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Lunacek. As you can imagine, I have... Uh, Děkuji, paní Lunáček. Jak si asi dovedete představit, mám spoustu uh, žádostí HDI, takže e, začnu paní Záborskou. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Zpráva paní Lunáček, jak už uvedla, rozděluje veřejné mínění v členských zemích a myslím, že při hlasování zítra se ukáže, že rozděluje i tento parlament Zítra budu hlasovat pro pozměňovací návrh číslo 1 eh, ten rezoluci, jak to přeji moji voliči. Budu hlasovat pro doktrínu základních práv Evropské unie. Spořím, aby v rámci svých pravomocí Evropská komise, Evropský parlament a členské státy pracovaly ve prospěch plného um, uplatňování základních práv pro všech občanů Evropské unie. Podpořím prosazování základních práv i zajištění rovnováhy mezi právem na rovnost příležitostí a ostatními základními právy. Děkuji. Děkuji paní Záborská Michael Cashman. Mm. Mm, tady není, nejde o to dávat, eh, mm, říkám, gayům více práv, ale jde o rovnost. Možná se vám tyto lidé nelíbí, ale to je jedno. V civilizované společnosti, jsou to společnosti posuzované tím, jak přistupuje k menšinám. V této zemi této situaci 28 zemí eh, vykazuje značné nedostatky. Musíme bojovat proti nenávisti diskriminaci Netolerance je děsivá v 21. století. Proč by eh, osoby LGBTI neměly mít stejná práva? Nepreferenční, ale stejná. Paní předsedkyně, dovolte, abych zakončil tím, že uh, moji voliči očekávají do mě, že budu odvážný a zastávat své principy a budu hlasovat pro zprávu Lunáček, protože my jako společnost jsme si buď rovní a jsme civilizovaní, nebo nejsme. A já tento parlament vyzývám, aby nezahodil to, o co bojovali a bojují generace. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. My můžeme podpořit tuto cestovní mapu k ochraně základních práv občanů Evropy, kteří jsou ohroženi. Polovina populace odlišné sexuální orientace se setkala s nějakým typem agrese. 50% těchto případů byla agrese násilná, ale přesto jen zlomek těchto napadených ohlásil případ na policii. Je potřeba chránit základní práva lidí a evropské instituce by v tomto měly vést a být příkladem ostatním. Musíme dokázat žít v době, kdy je odlišná sexuální orientace přijatelná. Tito lidé by neměli být zavíráni do vězení. Máme právo hájit všechny typy svobod. Jinak bude i naše svoboda ohrožena. Děkuji, paní Bilbao. César Balbetia. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové, eh, jsme velmi rádi, že se tato zpráva dostala eh, do našeho parlamentu. Můžeme bojovat proti homofobii a agresi vůči osobám s odlišnou sexuální orientací. Je potřeba hájit práva těchto lidí a e, setkáváme se se zeměmi jako například Portugalsko, kde se hlasuje o těchto právech, ale toto jsou práva, které kterým se lidé těší. Je to velmi důležité. Do you have a point of order, Miss Morvaj? Děkuji. Technická poznámka, paní Morvaj. Can you explain your point of order? Můžete nám prosím vysvětlit? Ano, samozřejmě, přesně o to se snaží modrá karta. Jaká je vaše politika k modrým kartám a co o tom říká jednací řád? Když jsem před dvěma řečníky zvedla modrou kartu, vy jste mě viděla, vaši asistenti také a naprosto jste mě ignorovala. Uh, Děkuji, já jenom vysvětlím, že jsem vysvětlila, že nejprve dodržuji pořad pro Catch the Eye a rozhodla jsem se nepřijmout žádnou modrou kartu, abychom zde mohli vést kulturní diskusy. Můžete požádat o slovo v postupu Catch the Eye, ale modrou kartu zde neumožním. Now, uh, I will ask... Nyní dám slovo panu Kelimu. Eh, nemluvíme o tomto tématu v parlamentu poprvé, asi ani ne naposledy. Velice často ve čtvrtek odpoledne mluvíme o tom, co se děje v jiných zemích, konkrétně přístup, jaký mají této oblasti v Rusku, v Africe. To je správné. Musíme být velmi opatrní abychom rovně přistupovali ke všem zde v Evropském parlamentu a člen, členských zemích. A musíme respektovat um, všechny tyto osoby. Já jsem sportovec a jsem rád, že celá řada osobností ve sportu se uh, veřejně vyjádřila, jak se staví k tomu této věci. Uh, my musíme mm, pomalu, ale jistě dávat rovnost všem. Děkuji vám. Paní Konenians. Děkuji a děkuji Ulrike za odvážnou zprávu. Přichází ve správnou dobu a ukazuje, že lidská práva nejsou žádná zvláštní práva, ale Mm, upravují naš, náš život v tom, že všichni lidé jsou si rovni. A pokud v tomto parlamentu je někdy eh, jak se přinášen eh, pří, důležitý příspěvek k civilizačnímu vývoji v Evropě, tak to v této oblasti. Diskriminace lidí, kteří žijí jinak, jako dva muži a dvě žen, nebo dvě ženy, nebo jinak, tak eh, by neměli měli přestat být diskriminováni. Ehm, podporuji mm, tuto zprávu, protože eh, požaduje reálnou rovnost a mm, normálním životě. Ehm, že eh, někdo může žít tak, jak chce a není to spochybňováno. A staví důstojnost člověka do centra pozornosti a za to děkuji, budeme bojovat dál. se domnívám, že bychom neměli eh, jít cestou pozitivní diskriminace. Poz- pozitivní diskriminace je sice pozitivní, ale neakceptovatelná. Nevidím, proč bychom měli osobám LGBT dávat specifická zvláštní práva. Rovnost, rovné zacházení by měly platit pro všechny. Tato zpráva eh, v podstatě to je porušením národních prerogativ a komise eh, by eh, měla předložit návrhy o vzájemném použí- uznávání homosexuálních svazků. A jak jsme již slyšeli několikrát, prostě snětek je pouze mezi osobami různého pohlaví a jeho, jeho tedy <clears throat> jaksi záměr nebo cíl je potom jsou děti, jsou rodina. Takže Eh, proto já jsem předložil za FNT alternativní návrh, který chce garantovat eh, práva všech, nejenom homosexuálních eh, párů a homosexuálů. A takže parlament by to měl podpořit. Děkuji. Paní Mecola. tato tato zpráva je důležitým poselstvím pro naši společnost. Diskriminace proti osobě odlišné sexuální orientace je nepřijatelná ehm, naše zpravodajka vystupující k tomuto tématu spolu s paní Lunáček, tedy se podíleli na užitečných diskusích. Výsledkem je vyvážená zpráva, eh, která eh, odráží situaci správným způsobem. Je také v souladu se zásadou subsidiarity a rozhodně nejde proti eh, právu členských států eh, vytvářet právní předpisy, které jsou v jejich kompetenci. Podívejme se nyní, eh, čeho tato eh, zpráva eh, nedosahuje. Nezavádí nové právní předpisy. Žádná země nebude povinna předkládat právní předpisy věnované rodině. Žádná diskriminace v tomto smyslu nějak nezmění ani způsob, jak jednáme. Naopak toto zajistí rovnost všech. Setkali jsme se také se zprávami o diskriminaci proti e, osobám odlišné sexuální orientace. Proto jsme apelovali na komisi, aby připravil e, cestovní mapu proti e, diskriminaci na základě genderové identity a sexuální orientace. Na závěr chci doplnit, abyste hlasovali pro tuto zprávu. No. Pan Borsalino. kolega Borsellino. Kolega Borsellino. Není zde. Kolega Thompson. Kolegyně Thompson. Paní předsedkyně, naše evropská spolupráce je založena na demokracii, svobodě, rovnosti a úctě vůči ostatním, ale nový výzkum nám ukazuje, že homosexuálové v Evropě eh, jsou předmětem pro následování na harašení na pracovišti a tak dále. A mm, i dochází eh, k útokům na veřejnosti. Tudíž nadešla správná chvíle, aby komise a rada se zhostily své odpovědnosti a bojovali proti všem formám diskriminace. Desetkrát když jsme apelovali na přijetí komplexní legislativy boje proti homofobii v Evropě a takže apeluji na komisi, aby spolupracovala s členskými státy, aby pracovala nový akční, akční plán a přijala nové iniciativy a komise by měla zajistit, aby členské státy respektovaly stávající legislativu v této oblasti a já doufám, že zítra parlament podpoří mm, mm, Mm, základní hodnoty eh, spíše než nějaké středověké koncepce. Paní Morvaj. Köszönöm szépen. Ebben a vitában tulajdonképpen minden fel... Děkuji, paní předsedkyně. V této diskuzi jsme slyšeli několik řečníků a všichni hovořili o Evropské unii jako o prostoru svobody, jako o prostoru rovnosti a jako o prostoru boje proti diskriminaci. To jsou naše hodnoty, naše myšlenky a možná všichni si myslí, že tak by to mělo být, ale když se podíváme na praxi, tak je to úplně naopak. A to především, pokud jde o občany některých členských států. Zde není pravda, že neexistuje diskriminace v Evropské unii. Není pravda, že Evropská unie nám ukázala, ukázala cestu, jak bojovat proti diskriminaci. Podívejte se třeba na ženy, které pracují mm, v nadnárodních firmách. Podívejte se na osoby, které pracují v zemi paní Lunáček, nebo mm, kde osoba, která dělá stejnou práci v Německu, dostává eh, daleko víc než u nás. U nás 250 euro, to v Německu a v Rakousku eh, dostává desetkrát víc třeba. A mm, navíc ještě ta osoba je lépe chráněna na pracovišti. A, mm, takže z toho je třeba udělat eh, ten účel boje proti diskriminaci. Thank you, President. Uh, like the other MEPs, I have been in Děkuji, pane předsedo. Jako ostatní jsem byl zavalen e-maily, které říkají, že tato zpráva je útokem na svobodu slova, protože odsuzuje homofobii. To je ironie, protože v Irsku nyní dochází ke skutečnému útoku na svobodu eh, slova. Veřejnoprávní televize cenzuruje Rory za uh, jeho vyjádření k homofidii a dokonce vyplatil tisíce euro eh, za eh, odškodnění těm, kteří byli obviněni z homofobie. Eh, to je útok na svobodu slova v demokracii, který má představovat cenzuru v debatě před referendem o svatbě homosexuálů. Když někdo řekne, že to je satyra, tak to je uh, homofobie. Když někdo řekne, že rovnost je až druhá za společným prospěchem, společným dobrem, tak to je homofobie. A podobně, jak řekl Rory O'Neill, tito lidé by měli vypadnout z našich životů. Děkuji, pane Murphy. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, vážení pane komisaře, vážení kolegové. Naše společnost je budována na eh, úctě lidské důstojnosti, svobodě, demokracie, respektování lidských práv. Občané mé země sdílejí tyto hodnoty a eh, společenství, jehož základem je přirozená rodina žijí a pracují ve vzájemné úctě, respektují společenský pořádek, svobodu, demokratické vymoženosti. Jsou hrdé, hrdí na svoje kořeny a tradice, nemají potřebu kohokoliv utlačovat nebo diskriminovat, nejsou homofobní. Proto jsem přesvědčen, paní Luňáček, že mé země se vaše zpráva netýká, je nadbytečná. Děkuji za pozornost. demokrat naravno da se zalažem za poštivanje dostojanstva. předsedkyně jako křesťanský demokrat samozřejmě hlásám důstojnost každého člověka. Ehm, nemůžeme homofobii tolerovat, ale když slyším kolegy ze Španělska kritizující referendum o sněcích ehm, ehm, v Chorvatsku, kdy se občané vyjádřili pro ústavní definici sňatku, kladu si otázku, jak chceme chránit svobodu jednotlivce, nebo naopak tříbit eh, ideologické konflikty před volbami. Nebudeme změnit měnit ústavní definici eh, sňatku, eh, která by ohrožovala práva kohokoliv. Chci vám také připomenout, že dokonce i papež František podpořil tuto definici eh, sňatku a tisk pro je, jej vyhlásili za osobnost roku. Neměli bychom o tom vůbec diskutovat tady. Borzan. Pani Borsan drage kolegice i kolege ovih dana graani su nas zasipali mailovima protiv ovog. Děkuji. Byli jsme zaplaveni zprávami, které uváděly, že Chceme osobám odlišné sexuální orientace dávat práva navíc. Tato zpráva po ničem takovém nevolá, pouze usiluje o ochranu základních lidských práv. Osoby odlišné sexuální orientace, takzvané LGBT, jsou diskriminováni denně, setkávají se v 35% případů dokonce s fyzickým násilím a pouze zlomek jich to hlásí na policii. To je zavržení hodné pro celou společnost. Musíme zajistit um, kvalitu života života těchto osob a také náležité prostředí ve školách a v komunitách. Musíme zajistit také osvětové programy. U nás jsou takové programy realizovány a e, ty také e, dokáží dobře informovat veřejnost i studenty. Nicméně e, máme ještě rezervy. Ještě nás čeká dlouhá cesta a proto musíme zprávu podpořit. Děkuji za vaše vystoupení a nyní bych dala slovo komisaři Andorovi, prosím. Hmm, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval paní Lunaček, naší zpravodajce, za velice komplexní zprávu. Homofobie a transfobie skutečně to je porušením lidské důstojnosti a je to neslučitelné s hodnotami a principy na kterých stojí Evropská unie. Komise je si vědomá problémů, eh, kterým čelí eh, komunita LGBT, včetně diskriminace, násilí, pronásledování a eh, opět tedy deklaruje, že v rámci svých kompetencí bude bojovat proti diskriminaci. Samozřejmě hlavně odpovědnost leží na bedrech členských států. Pokud jde o nejefektivnější eh, působení na evropské úrovni, tak komise je pro cílený přístup, který vede ke konkrétním výsledkům, včetně právní ochrany a eh, pomoci eh, obětem této diskriminace a trestné činnosti. To bude mít nejvíce pozitivní dopad na komunitu LGBT a na vypracování cestovní mapy. Komise bude tedy i monitorovat implementaci příslušné legislativy v členských státech, jako například směrnice o zaměstnanosti, jako je směrnice o obětech trestné činnosti. To je další příklad, eh, jak působit eh, a jak skutečně zajistit reálné výstupy pro eh, tuto komunitu LGBT. A tento návrh, to znamená směrnice o rovném zacházení, tak zde komise chce rozšířit pole působnosti na veškeré důvody ve smyslu článku 19 um, smlouvy, včetně sexuální orientace eh, i mimo pracoviště, například přístup ke zboží, ke službám, k sociální ochraně, ke školství, vzdělávání. A dále, krom, mm, jakožto součást eh, této politiky rovnosti, ta komise velice úzce bude spolupracovat a spolupracovala s členskými státy, kdy jsme bojovali proti diskriminaci mm, osob LGBT. Komise poskytovala finanční pomoc, eh, mm, vydávala dokumentaci a nakonec i Komise podporuje nevládní organizace, které prosazují rovná práva eh, občanů LGBT v Evropě. Potom přístup k zdravotnictví a tedy k rovnému zacházení ve zdravotnictví. Eh, často to je, je eh, nemožné kvůli stigmatizaci těchto osob, kdy tyto osoby tedy nemohou uplatňovat právo na rovnost. Proto komise chce i Eh, do, na, na evropský portál, zveřejňovat ty nejlepší zkušenosti, takzvané ty nejlepší praxe a spolupracovat s členskými státy, aby zdravotnictví, tedy zdraví a e, sociální e, zajištění těchto osob e, bylo zaručeno. Dále i chceme tedy i Eh, i eh, dát pryč eh, tedy mm, mm, pojem transgender z, z, ze seznamu duševních chorob, takže to musí zmizet v členských státech a chceme i bojovat nadále proti homofobii a propagovat rovnost osob LGBT v EU a samozřejmě v rámci kompetencí Evropské unie. Děkuji paní předsedkyně a i děkuji členům za podporu, za úsilí E, při prosazování rovnosti. A ještě jednou děkuji paní zpravodajce. Děkuji, pane komisaři. Dámy a pánové, nyní se dostáváme na konec rozpravy e, e, o zprávě paní Lunaček a hlasovat budeme zítra. A další zpráva, to je zpráva pana Rošvorta o uplatňování směrnice o nekalých obchodních praktikách. A zde bych chtěla dát slovo panu zpravodaji.